Man kann auch mal pünktlich anfangen. Guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie. Takže eh, začneme včas tentokrát. Podívejme se na pořad jednání. Eh, eh, nemáme žádné připomínky k tomu, takže přijat. Za třetí bod vidíte tady zápis a jako vždycky platí všechno co nerozporuje, to dokonce zasedání, i je přijato. Já bych vám řekla, že toto zasedání přenášíme po internetu a jazyky máte také v našem bilténu. Bod 4. Dnes tady máme eh, jmenování následníka do eh, po panu Otbovi, jeho dánský eh, zástupce eh, v účetním eh, dvoře bohužel zemřel a dánská vláda nám navrhuje paní Jakobsen. Vítejte srdečně na výboru pro rozpočtovou kontrolu. Hned vám dáme slovo. Máte slovo. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, dámy a pánové. Mnohokrát vám děkuji za to, že jste mi dali příležitost představit se vám. Je mi ctí předstoupit před vás jako dánská nominovaná členka Evropského účetního dvora. Ve své prezentaci se vám pokusím shrnout, jakou mám kvalifikaci, jakou mám motivaci k tomu, abych se stala členkou účetního dvora. Mám dva magisterské tituly oboru práva a veřejná zpráva. Jak ukazuje můj životopis, většinu profesionálního života jsem věnovala auditu veřejného sektoru. Mám víc než 25 leté zkušenosti s auditem veřejného sektoru, se všemi typy auditů, finančním, výkonnostním a podobně. Zkušenosti s auditu jsem získala především v Národním auditorském úřadu v Dánsku, ale mám i mezinárodní auditorské zkušenosti. Byla jsem auditorkou v Mezinárodní radě auditorů v Bruselu. Mám zkušenosti s auditem v reálném čase. Nedávno jsem se připojila k Národnímu eh, auditorskému úřadu. Byla jsem jednou z auditorek a auditorů, kteří auditovali eh, správní zaměstnance. Věnovali jsme se mimo jiné zajištění kvality, rozvojové strategie, dobrými vztahy se zúčastněnými stranami a leadershipu. Jako asistentka generálního auditora jsem měla na starosti značný počet finančních auditů, auditů dodržování předpisů a výkonnostních předpisů, zpráv a memorand pro auditorský výbor dánského parlamentu. Národní auditorský úřad v Dánsku komunikuje s politickými zúčastněnými stranami, jako je třeba výbor pro veřejné účty a dánský parlament. V NATO eh, jsem získala zájem o účast na eh, auditech na mezinárodní úrovni. Při různých příležitostech jsem byla zástupkyní Intersai, což je mezinárodní organizace nejvyšších auditorských úřadů a mám značné zkušenosti s vyjednáváním a spoluprací s dalšími nejvyššími auditorskými úřady. Spolupracovala jsem také s dalšími mezinárodními orgány, jako je Světová banka, Mezinárodní federace účetních a Institut interních auditorů. Jako předsedkyně profesního standard, výboru pro standardy InterSize jsem získala značné poznatky o mezinárodních auditorských standardech s cílem prosazovat nezávislý a účinný audit nejvyšších auditorských úřadů. Mám také zkušenosti s e, členství ve třech mezinárodních auditorských výborech. Mimo jiné je to Auditorský výbor Rady Evropy ve Štrasburku, Tomu jsem tři roky předsedala. A do nedávné doby jsem byla také členkou auditorského orgánu Evropského investičního fondu a členkou auditorského výboru Evropské investiční banky v Lucemburku. Ve svém pracovním životě jsem byla členkou nezávislé instituce, která vyznává vysoké etické principy a hodnoty. Jako potenciální členka účetního dvora bych se řídila stejnými etickými standardy, kterým podléhám nyní. Jsem přesvědčená o tom, že Evropská unie musí prokázat občanům přidanou hodnotu Evropy, účinnou změnu a vedení. Věřím, že mé rozsáhlé zkušenosti s auditem veřejného sektoru, mé zkušenosti s vedením, kromě mezinárodních auditorských zkušeností, budou přínosem pro činnost, kterou, kterou se zabývá účetní dvůr. V předchozích eh, místech jsem prokázala, že mi záleží na tom, abych zajistila účinné a efektivní využití veřejných prostředků a chránit eh, zájmy občanů Evropské unie. V rámci plní svých povinností bych se především zaměřila na to, abych využila své zkušenosti z účasti ve racionalizaci auditu výkonnosti ku prospěchu účetního dvora a Evropského parlamentu. Považuji za zásadní, abychom měli konstruktivní a dobrý kontakt mezi vámi a účetním dvorem. A také, abychom dobře spolupracovali s nejvyššími účetními a auditorskými institucemi členských států. Jako potenciální členka účetního dvora bych eh, se všemožně snažila usnadnit spolupráci se všemi účastněnými stranami a maximalizovat dopad práce účetního dvora. Usilovala bych o včasné a mm, realistické zprávy, které jsou vhodné pro výbor pro rozpočtovou kontrolu. Pokud by výbor pro rozpočtovou kontrolu a Evropský parlament e, svěřili e, mě svou důvěru, rozhodně se s vámi budu setkávat a pozorně si vyslechnu všechno, co mi budete chtít říct. Považuji za zásadní, aby vztahy mezi účetním dvorem a Evropským parlamentem byly pozitivní, založené na vzájemném respektu a spolupráci. Děkuji za pozornost a ráda si poslechnu vaše otázky. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám mnohokrát, paní Jakobsen. Jsme rádi, že členský stát nám opravdu uh, uh, posílá se další ženu, protože tam uh, to opravdu musí eh, eh, účetní dvůr ještě dohnat. Kolega Šoltes má slovo. Eh, besedo. krát děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za slovo. Nasaďte si prosím sluchátka. Především bych rád přivítal nominovanou členku účetního dvora, Musím říct, že když se dívám na záznam vašeho profesního života, dělá to na mě velký dojem. Má to opravdu úzkou vazbu na audit, na nejrůznější instituce v této oblasti. Psal jste řady úspěchů v tom, na tomto poli. Jsem rád, že nám Dánsko posílá ženu. Účetní dvůr nedosahuje úplně rovnosti, pokud je o počet mužů a žen v této instituci. Já bych rád se skupil své otázky do tří kategorií. Za prvé, pokud je o vaše zkušenosti. Ptali jsme se vás, jaká tři nejdůležitější rozhodnutí ve svém profesním životě jste přijala a vy jste řekla, nebo vy jste uvedla, že jste využila své zkušenosti ve veřejném auditu ku prospěchu občanů, aby se zajistilo účinné a efektivní využití prostředků. Zajímalo by mě, jaký máte názor na to, co může účetní dvůr a ostatní podobné instituce udělat, aby se vylepšil život občanů. Jak dobře občané snadnají práci takových institucí. Vědí, že jim může účetní dvůr pomoct a že může vylepšit jejich situaci, zvlášť pokud je o využití veřejných prostředků. Uh, Děkuji, myslím si, že uh, opravdu mimořádné uh, být tedy slyšena tady eh, nikým eh, jiným generálním auditorem, že málo kdy eh, někdo takový sedí vedle sebe. Otázkou jsou ty občanské kontroly nebo kontroly související s občany. Já jsem říkala, že v tom dotazníku, že tohle je mi opravdu blízké, protože to opravdu změní život občanů, když během eh, toho auditu můžete poukázat na některá velice důležité věci, které ovlivňují život občanů. A to může být za různých okolností a v různých oblastech. V mém konkrétním eh, kontextu práce jsme prosadili strategii u nás, že uděláme určitý část výkonnostních auditů eh, každý rok, která se bude zaměřovat na téhle souvislosti eh, s občany a během stanovování kontrolního plánu jsme eh, si vybírali taková témata, která budou mít eh, skutečný dopad na občany. To samozřejmě znamenalo, že jsme tam zapojovali občany, například prostřednictvím dotazníků přímých pohovorů a oslovili jsme různé instituce, které zastupovaly občany, zeptali jsme se jich na to tež, na to jsme se ptali těch občanů a zjišťovali jsme, co eh, běžnému dánovi tohle říká. A my jsme eh, zjistili, eh, nebo dosáhli velice dobrých kontrolních zpráv, které přinesly dobrá zlepšení pro občany, například v otázkách zdravotnictví, integrace, sociálních dávek. A podařilo se nám poukázat na některé věci, které měly dopad eh, na občana. Věci, které opravdu potřebovaly eh, politickou eh, změnu nebo to, kde, občan, kde bylo třeba, aby se obce začaly snažit směrem více k občanům. Čili některé našich kontrolních zpráv, které jsou zaměřené na občany, jsou poměrně úspěšné. Získaly poměrně velkou pozornost tisku, velkou publicitu i z, od Úřadu pro veřejné účty a od dánského parlamentu. Čili eh, pokud je o to, co může důr udělat pro občany, tak jde o volbu vhodných témat, zapojení občanů do některých těch eh, eh, kontrol, například prostřednictvím pohovoru nebo dotazníků a potom je třeba zvolit to správné téma, protože na základě eh, plánování eh, posouzení eh, závažnosti a rizika, které souvisí s tou oblastí. Můžete zajistit, že uděláte vhodný výkonnostní audit, který dává smysl pro tedy širší prostředí. Hmm, myslím, že to je k první otázce. Dobrá, pan zpravodaj ještě. Šlána kolegice za zgovor si přibližno v té Mnohokrát děkuji za odpověď. Přesně takovou odpověď jsem čekal. A mám ještě jednu otázku, která se dotýká nezávislosti členů a účetního dvora. To je velice důležitá otázka jak pro členy, tak pro samotnou instituci. Někdy se stává, že máme potíže, pokud je o nezávislost členů a účetního dvora. Samozřejmě přispívá k tomu i politika. Politici přijímají a schvalují určitého nominovaného člena. A já bych chtěla vědět, jaká pravidla bychom měli zavést navíc, abychom zajistili úplnou nezávislost členů účetního dvora. Je vůbec naprostá nezávislost možná? Frau Kollegin, Frau Jakobsen paní kolegyně Jakobs. Thank you, Chair. Well, independence is a big issue and I think it... Děkuji. Nezávislost je důležitá věc a je opravdu důležité, abyste nezávislost zvažovali, když vybíráte členy účetního dvora. Protože je zásadní, aby tam ta nezávislost opravdu byla, když zasedáte u účetního dvora. Já myslím, že na nezávislost jsem zvyklá, protože přicházím z nejvyššího auditorského úřadu a nejvyšší auditorský úřad je skutečně nezávislý. Nepodléhá žádným jiným postupům, které by mohl předepisovat parlament, například u rozpočtu. Může si sám zvolit témata, kterým se věnuje, může si zvolit, jaké zprávy chce vydat a nemůže se na ně tlačit takže pro mě je to klíčová záležitost v mém každodenním životě, to, že jsem členkou nezávislé instituce. A já myslím, že něco z toho by se dalo přenést i do účetního dvora, protože je opravdu důležité, aby účetní dvůr se stával z členů, kteří mají naprostou nezávislost před veškerými vlivy členských států. Mezinárodní auditorské standardy rozhodně vyžadují nezávislé nejvyšší auditorské úřady a mělo by se zohlednit, jakým způsobem dosahujete nezávislosti a před, přenášíte tu nezávislost, protože to hodně také souvisí s důvěrou veřejnosti v auditorské instituce, abyste dokázali zajistit, že jste nezávislí je několik mezinárodních auditorských standardů, které požadují určité postupy, které by instituce měly zvážit. Například etický kodex a další e, interní předpisy, které je třeba dodržovat, aby se také prokázalo v každodenním životě, že dodržujete jednoznačné etické standardy, jednoznačné hodnoty, které budou přínosem pro nezávislost instituce. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegy Eh, <clears throat> hvala. Glede upravljanja eh, na... Děkuji. My rádi vidíme, že i účetní dvůr se domnívá, že audit je opravdu důležitý a výbor KONT se rozhodl, že se zapojí do postupu pro rok 2016. A mě by zajímalo, jestli se vy také domníváte, že takový audit efektivity, účinnosti a úspornosti bude i předmětem vaší činnosti. My chceme také podpořit rovnost, etiku. To jsou důležité prvky naplnění cílů strategie Evropa 2020. Otázka ekologie, rovnosti a etiky je důležitá a já bych rád věděla, jestli se domníváte, že by se tyto cíle měly zdůraznit i do budoucna, protože jsou důležité pro občany. Prosím, paní Jakobson. Děkuji, paní předsedkyně. Já si velice vážím auditu, které provádí nejvyšší auditorské úřady a účetní dvůr a myslím si, že je opravdu důležité, abychom zajistili, že tato témata se budou dotýkat i občanů v těch třech oblastech, které jste zmínil. Protože ekologie a etika jsou zásadní v tom procesu. Takže já bych rozhodně řekla, že takové věci je možné zapracovat do plánů toho výkonnostního auditu. Ale výkonnostní audit je velice důležitá věc pro všechny nejvyšší auditorské úřady i pro účetní dvůr, takže já myslím, že kvalitní zprávy, které jsou užitečné pro parlament v různých oblastech, jsou naprosto zásadní pro účetní dvůr. A dobrá spolupráce mezi účetním dvorem a parlamentem může poskytnout výboru pro rozpočtovou kontrolu dobrou platformu, dobrý základ pro politická rozhodnutí, která budete přijímat. Takže já bych řekla, že výkonnostní audit je skutečně klíčový při poskytování užitečných poznatků, užitečných podkladových materiálů pro nejrůznější výbory v parlamentu. Děkuji. Letzte Fragerunde no, nochmal. Takže ještě jednou, pan zpravodaj. Jestli eh, by se dotáknu vše. Když teď mluvíme o efektivitě a účinnosti, rád bych se dotkl ještě další otázky. vztahu mezi účinností a efektivitou. Často mluvíme o chybovosti v takových zprávách. Chybovost pokrývá neefektivitu, problémy v jednotlivých oblastech, kde se to týká milionů a miliard eur. Auditor si třeba může uvědomit, že došlo k chybě, někde nastala chyba, ale ta chyba nemusí mít nezbytně dopad na další oblasti. Ale pořád je to otázka neefektivního využití prostředků. A mě zajímá, jestli bychom měli zavést nějaký test, abychom posoudili, který princip by měl mít přednost, jestli je to efektivita nebo účinnost. Někdy je těžké vybrat a někdy to může mít finanční dopad. Děkuji, paní předsedkyně. Obvykle se dá říct, že ta výkonnostní oblast se dotýká těch tří oblastí, to znamená efektivity, účinnosti a úspornosti. Ale já myslím, že v prostředí EU se mluví také o přidané hodnotě EU. Transakce, programy by měly přinášet přidanou hodnotu EU lidem. A vy se ptáte, jestli by prioritou měla být efektivita nebo účinnost ve výkonnostním auditu. Já myslím, že hodně záleží na tématu. Protože v některých oblastech vidíte, že nejdůležitější ve výkonnostním meditu je efektivita a v jiných oblastech je to účinnost. A já si myslím, že pokud je o dopad, tak většina účetních eh, dvorů nebo auditorských institucí se snaží posoudit efektivitu, ale Znamená to, že potřebujete určité údaje, otázka je, jestli je možné vycházet z určitých předpokladů. Takže já myslím, že bychom vždy měli usilovat o všechna tři E, nebo čtyři E z angličtiny v výkonnostním auditu. Měli bychom to vždycky zvažovat v procesu plánování, když si vybíráte, kterou oblast takový audit, taková zpráva bude pokrývat. A já myslím, že nedokážu říct, jestli by to mělo být jedno nebo druhé. ale mohu prostě říct, že výkonnostní audit jako takový je důležitá věc pro nejvyšší auditorskou instituci nebo pro účetní dvůr. A všechny zdroje bychom měli věnovat právě této oblasti. Děkuji, paní předsedkyně. Takže uh, hlásí se celá řada kolegů o slovo. Ty já vás poprosím uh, o ohledu plnost, takže kolegyně se zde dvě minuty a všichni budou v Sí, gracias. Ano, děkuji. Děkuji, paní Jakobsen. Já jsem ráda, že tady máme před sebou ženu. A vy ale stejně nahrazujete ženu, takže to není žena navíc početně, ale i tak jsem ráda, že dánská vláda navrhla jako kandidátku ženu, což nás velice těší a navíc tedy vy jste velkou průkopnicí v různých oblastech. Takže teď mám otázku, pokud jde o rozpočet co si myslíte o tom, že ta tendence byla eh, mít eh, eh, rozpočet, který mm, měl stavit především na vlastních zdrojích a vlastně není to tak. Většinou jsou, je to většina tedy gro toho rozpočtu, nejsou vlastní zdroje, ale jsou to ty příspěvky, které se vážou na HDP. A, e, takže vy jste dost skeptická k neutrální kontrole. Jak, a máme rozpočet na několik let, tedy na sedm let e, také i e, ale ty kontroly účetního dvora jsou roční, takže často to je dost problematické, třeba pokud jde o chybovost, pokud jde o ty mm, výdaje, takže mohla byste tedy se k tomu nějak vyjádřit. Potom vy máte velkou zkušenost se v investiční bance. Hmm, to je velká výzva pro nás. Hmm, my často v parlamentu, i účetní dvůr vlastně, my máme problém s tím vůbec, eh, abychom zjistili, co se tam děje, protože často ty peníze z rozpočtu právě tečou přes eh, tedy eh, zdi a dveře investiční banky. Takže mohla byste nám nějak pomoci, tedy jak vy vidíte tu možnost dělat audity v této bance? A pokud jde o vztah s výdaji členských států, jak víte, my máme velké problémy právě s těmi fondy. Z nich čerpají eh, členské státy a Dánsko má velké zkušenosti určitě právě s těmi kontroly kontrolami, s kontrolami eh, eh, nad těmi fondy, které mm, mm, vynakládá Dánsko z titulu těch evropských fondů. Takže eh, co nám k tomu můžete říct? Jak to fungovalo, tedy ty vaše kontroly evropských fondů ve vaší zemi? Protože aspoň to vy uvádíte, že s tím máte zkušenosti ve svých odpovědích. Děkuji. Thank you, Chair. Well, first of all, thank you. Děkuji, děkuji za vaše laskavá slova. I já jsem velice ráda, že jste mě pozvali a jsem ráda, že jsem první dámskou ženskou kandidátkou. A vaše první otázka, ta se týká mm, těch eh, ročních eh, mm, finančních kontrol, respektive výkazů versus několika letých výkazů. Pro auditory je důležité mít e, finanční výkazy, které potom se auditují, kontrolují podle mezinárodních e, standardů, jsou to tedy e, roční uzávěrky, roční finanční výkazy, které my auditujeme. A kdybychom měli tedy auditovat ty několika leté finanční výkazy, Hm, tak to by museli existovat. My se vždycky opíráme o finanční výkazy, takže to by bylo těžké, tedy k tomu se teď nějak vyjádřit. Tradicí je, že kontrolor, tedy auditor, audituje eh, roční uzávěrky, tedy roční finanční výkazy, účetní výkazy a k tomu se vyjadřuje. Já nemám žádné zkušenosti, že by se někde nějaké kontrolní úřady vyjadřovaly či auditovaly několika leté, leté finanční výkazy to neznamená, že by to tak nemohlo se vytvořit třeba. A tedy, že bychom se vyjadřovali k, k finančnímu stavu, který pokrývá několik let k tomu. Ale ta norma je taková, že jsou to roční výkazy, které se auditují. A já myslím, že to není špatné, to je dobré poněvadž tím se můžeme vždycky eh, s častou frekvencí rychle vyjadřovat k různým tedy transakcím, které proběhly účetnictvím v daném roce, tak aby potom vlády, respektive občané, si mohli udělat obrázek, jak tedy vypadal eh, ten daný finanční rok. Také se ptáte na mé zkušenosti v auditorském výboru v bance. Jak jsem uvedla, Eh, ve svém rezime, tak byla jsem členkou auditorského výboru v bance, což je eh, nezávislá řídící funkce v bance a ten auditorský výbor, tak ten eh, vycházel z soukromých auditorských hm, zpráv a, hm, a my jsme tedy potom vyhodnocovali to tak, zdali ty oblasti, které byly auditovány, zdali e, transakce jsou v souladu se požadavky e, a pravidly, které banka musí dodržovat. Moje zkušenost z banky, z Evropské investiční banky, myslím si, že bude dobrým základem pro e, případně tedy pro moji činnost v účetním dvore. a možná spolupráce mezi auditorským výborem banky a účetním dvorem také by mm, měla být možná mm, nějak podporována, protože e, oba tyto orgány v podstatě mm, mají e, svoji funkci, která je podobná, takže taková spolupráce s auditorským výborem banky by byla užitečná také vím, že zde i probíhaly výkonnostní audity, které eh, eh, i účetní dvůr prováděl v některých bankách, respektive programech, kam šly investiční eh, prostředky z Evropského investičního fondu. A vaše poslední otázka, ta se týkala mm, zkušeností, které mám, moje auditorské kontrolní eh, zkušenosti s, eh, s kontrolou prostředků z evropských fondů v Dánsku. Já jsem prováděla některé audity, audity v rámci sedmého programu vědy výzkum, kde nejvyšší kontrolní úřad se vyjadřoval tedy, prováděl svá šetření. Nikdy jsem neauditovala, nekontrolovala výdaje v zemědělství, ne, že bych nechtěla, ale prostě nikdy jsem, jsem se tou rotací nedostala tady do resortu zemědělství. Ale to neznamená, že by mě nezajímaly veškeré ty kontroly, které se týkaly eh, evropských prostředků v Dánsku můj úřad každý rok předkládá zprávu, která se týká e, e, toho, do jaké míry Dánsko respektuje náležitosti spojené s čerpaním fondu. A já si myslím, že e, to mm, mm, je něco, co je důležité pro eh, náš nejvyšší kontrolní úřad, protože my máme jednu z priorit právě kontrolu evropských prostředků, jejich vynakládání. Máte dva minuty. Děkuji, kolega Sarvama na dvě minuty. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, dobrý den. Děkuji, paní Jakobsen, jsem rád, že vás tady vidím. A já eh, musím vyjádřit souhlas se, se spravodajem já jsem rád, že Dánsko si zvolilo ženu za kandidátku, ale já sám jsem z Finska, takže mě to zase tak nepřekvapuje, že Dánsko šlo touto cestou. Já myslím, že asi víceméně všichni tady v sále se mnou budou souhlasit. Účetní dvůr je velice významným hráčem protože dohlíží nad vynakládaním prostředků daňových poplatníků. Mám tedy konkrétní otázky. Za prvé, jak vy eh, si představujete Statement of Assurance? A mm, tedy eh, víme, že eh, v Lucemburku tady neradi ukazují prstem na ty, kteří eh, eh, neplní své povinnosti, to je takové ožehavé téma. Co vy si myslíte tedy o tom procesu, že by se skutečně měli odhalit, zveřejnit ty chyby, které členské státy dělají? Zatím to oficiálně není téma na stole, ale já myslím, že to by mělo být téma pro příští léta, pro účetní dvůr, aby na to skutečně začal poukazovat otevřeně. A e, výkonnostní rozpočet, e, nebo e, rozpočet, který skutečně bude se opírat, nebo bude sledovat výkon, výkonnost, takže to jsme hodně tady už slyšeli. A půjde vám o to i prosazovat více takzvaný výkonnostní audit, zaměřovat se tady na výkonnost ve svých auditech. A za třetí, Myslíte si, že je potřeba nějak zracionalizovat ten proces eh, vydávání zvláštních zpráv? A myslíte si, že je potřeba vůbec, aby ty eh, zprávy, zvláštní zprávy byly vydávány rychleji? A pokud ano, co byste udělala vy jako členka účetního dvora pro to, abyste ovlivnila eh, tuto situaci tak, abychom skutečně dostávali ty zvláštní zprávy, respektive informace z nich včas, protože zatím ta situace teď je neúnosná. Průměr je asi tak 19 měsíců, takže to skutečně eh, to je neúnosné. O Jakobsen, byte. Paní Jakobsen. Děkuji vám eh, za vaše připomínky. Myslím, že hm, Eh, ukazujete některé velmi důležité otázky. Nejdřív eh, k eh, tomu prohlášení o věrohodnosti. Nebo k tomu ostouzení také, nebo jak tomu řeknete. Pokud já vím, tak prohlášení o věrohodnosti se dlouhodobě vyvíjí také v souladu s mezinárodními kontrolními normami. Vždycky je dobré pohybovat se eh, v té kontrolní profesi a být si vědom eh, požadavku eh, lidí, kteří jsou adresáty v kontrolních zpráv. A někdy příjemci kontrolních zpráv tvrdí, že je těžké pochopit, o čem vlastně ten auditor mluví, je to napsané nepochopitelným jazykem a tak dále. Takže je to věc, na které je třeba pracovat. Je třeba eh, říci, eh, čeho se to eh, prohlášení týká, jaké je vlastně to sdělení té zprávy i toho prohlášení o věrohodnosti. Nevím, jak se ta práce dělá, ale na účetním dvoře, ale možná, že bych mohla použít své profesní zkušenosti a možná ovlivnit eh, formát toho prohlášení o věrohodnosti, pokud to bude třeba. Je ovšem třeba uvědomit si, že to musí být v souladu eh, se standardy, eh, které auditoři vyjádřují ve svých výrocích. Nemůže si to člověk vymyslet najednou z hora, ale je to založeno na celkovém stylu kontrolních výroků. Pokud jde eh, o to konkrétní pojmenovávání vyníků, nebo ať už tomu řekneme jakkoliv, nebo hříšníků, eh, moje zkušenost nejvyššího kontrolního úřadu v Dánsku je jmenovat eh, místa s nejvyšší chybovostí v některých případech jsme se k tomu rozhodli, v některých případech eh, dech eh, jsme eh, uvedli konkrétní transakce těch různých kontrolovaných orgánů. Pokud jde o spojování té chybovosti s konkrétními státy, tak tam nejde potom ale o, o tu chybovost takovou, ale o ty vlastní transakce, na které je třeba se zaměřit. Myslím, že účetní dvůr se eh, posunul takovým směrem, eh, kdy dává více informací o chybovosti, ale nejsem si jistá, jestli eh, stávajícím, samostávajícím vzorku je možné ukazovat na konkrétní státy a jejich chybovost, protože to by se vyžadovalo jinou, jiné vzorky, abychom mohli dospět k nějakým konkrétním závěrům. Potom jste se také ptali na eh, rozpočtování podle eh, výkonnosti. PPB, jestli to podporuji. Já o tom eh, za stolik nevím zatím, ale myslím, že je to dobrá iniciativa a pokud to bude spojené s klíčovými výkonnostními indikátory, které by lépe ujasnili, jaký dopad, jakého dopadu je třeba dosáhnout, tak jsem určitě pro, protože by to mohlo vyjasnit, jaké dopady vlastně eh, financování tam či onde má. Potom eh, vaše třetí otázka a těch 19 eh, měsíců doby zpracování zprávy ve dvoře, u dvora. Tak já už jsem mm, se účastnila racionalizace těch kontrolních procesů v Dánsku a mohu svým zkušenostmi z této oblasti doufám přispět ke eh, zvýšení rychlosti vypracovávání těch zpráv. Protože jedna z těch věcí, když jsme to u nás racionalizovali, byla, že jsme se snažili o vytváření zpráv, které eh, by byly aktuální výbor pro veřejné účty pro, na jejich základě mohl rychle jednat. Tak, aby bychom mohli dát zprávu třeba za 6 až 8 měsíců. A myslím si, že jsme to dotáhli na nějakých 7 měsíců, dejme tomu. Ale opravdu jsme tím naložili eh, auditorům to nejvíce, co jsou schopni unést. Ono také ale záleží eh, na tom, jak si vymyslíte téma a když eh, si ho vymyslíte hodně úzce, tak je možné se k němu vyjádřit poměrně zakrátko. Ale všechno je to o flexibilitě a o tom správném tématu výkonnostního auditu. Děkuji. Für die GUE, koleg- Za GUE kolega De Jong. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já eh, se připojuji eh, ke slovům zpravodaje a dalším k životopisu a zkušenostem paní I. Jakob jsem, jsem potěšen, že jste tady mezi námi. Mám dvě otázky. Už jsme tady hovořili hm, kontaktu s občany. budoucí kolega, pokud všechno eh, dopadne, pan Mayer u nás v Nizozemsku eh, uvedl, že eh, ta výroční zpráva je nepochopitelná, je třeba ji psát jinak a je třeba do toho úplně upustit, to takhle dělat. Takže jak vy si o tom myslíte? A potom další věc Eh, vy eh, hovoříte o střetu eh, zájmu, to je citlivé a důležité téma i tady v parlamentu. Píšete, že nemáte žádné střety zájmu ve svém stavacím portfoliu a, a že, od, že zveřejníte se finanční zájmy. já mm, tomu důvěřuji. Tohle samozřejmě je jasná deklarace a zeptám se, eh, eh, je, eh, jestli jak obecně máte těch finančních zájmů hodně, o kterých budete muset informovat v předsedu účetního dvora, kterým směrem se to bude ubírat. Paní Jakobsen, děkuji vám. Tato první otázka se týká kontaktu s občany, jestli občany vůbec chápou ty kontrolní zprávy výroky auditorů. Já myslím, že my jsme na tom hodně eh, zapracovali u nás na NKU, protože jsme si uvědomili, že pokud eh, má ta kontrolní zpráva mít nějaký eh, dopad na občany, tak musíme hovořit jazykem občanů. Takže jsme se postarali o to, abychom sformulovali ty své zprávy tak, aby běžní lidé dobře chápali, co píšeme. Takže na to jsme docela pracovali různí novináři a konzultanti nám pomohli, jak psát normálním jazykem, abychom mohli tedy vydat ty signály a myslím si, že se nám to docela dařilo. Na řadě občanů eh, jsme eh, tedy eh, zjistili, jsme si to otestovali a mělo to docela dobré výsledky. Takže ono opravdu je dobré, eh, když eh, si kontrolní úřad kontroluje, jestli eh, lidé chápou, co píše. Potom za druhé konflikt zájmu a jestli jsem ochotná zveřejnit finanční údaje. Já jsem zcela ochotná to učinit. Myslím, že nemám nejsem zapojená do žádné soukromé firmy, mám několik akcí, několik investičních fondů, takže to bude, eh, předpokládám, eh, něco zcela běžného u řady další, jako u řady dalších členů u účetního dvora. Nic eh, překvapivého. Kolega Zdechovský se hlásil jako první, takže má slovo. Děkuji. Jsem velice rád, že nám Dánsko posílá velice kvalitního kandidáta. také velmi důležité, že jste žena. Hm, je pro mě a váš profesní eh, životopis je výborný. Já jsem eh, velice eh, rád, že reagujete na naše otázky. Konkrétně mám dvě velmi konkrétní otázky. Za prvé, jak si představujete konstruktivní kontakt s Evropským parlamentem, s tímto výborem? tak jak se hovořilo, eh, ve svém projevu, eh, konstruktivní kontakt je velmi důležitý. A druhá otázka. Eh, co uděláte pro to, aby účetní dvůr měl větší respekt a jeho zprávy brali členské státy vážněji? Děkuji for your remarks. Děkuji i za vaše připomínky. Ta první otázka byla, jak navázat anebo udržet kontakt s Evropským parlamentem a s tímto výborem. A jak už jsem říkala na úvod, já jsem velice ráda, že tady mohu být. Cením si vašeho vstupu. Až snad eh, do budoucna budeme mít příležitost opět se setkávat. Já si cením veškerých vašich příspěvků ve vztahu k tématům nebo oblastem, kterými bychom se měli zabývat. Já myslím, že to jsou důležité informace pro účetní dvůr, které musí zvážit v procesu plánování toho, co bude dělat. Jde o to, jaké máte vy požadavky, jaká máte přání z hlediska budoucích zpráv. Velice ráda sem přijdu do výboru, předložím auditorské zprávy. Velice ráda přijdu na případná slyšení, nebo jiná zasedání, podle toho, jak se budete přát, protože já si myslím, že bychom měli mít úzký kontakt mezi politickými aktéry a účetním dvorem, protože to je zásadní. Důvěra je zásadní pro spolupráci. A proto samozřejmě budu připravená tuto spolupráci do budoucna usnadnit. A myslím, že jsem úplně nepochopila tu druhou otázku. Můžete to zopakovat? Ano, šlo o respekt účetního dvora v členských státech. Co uděláte proto, aby členské státy respektovaly vaše zprávy? Protože velice často to země nerespektují, ty zprávy účetního dvora. Já myslím, že pro auditorskou instituci je velice důležité, aby byly auditorské zprávy veřejné, aby se zveřejňovaly. A také, aby měla, měla dobré kontakty s novináři, aby se to zmínilo ve veřejném tisku. Protože tak se pak vyvíjí určitý tlak ze strany tisku, aby se věci změnily. Spolupráce mezi tiskem a auditorskými zprávami je velice důležitá, aby došlo ke změnám v členských státech. Děkuji. Kolega Čárnecký za ECE. Děkuji, paní předsedkyně. se na to vaše prohlášení, protože máme dvouminutový limit, budu velice stručný. Nejprve blahopřání, potom eh, jedno blahopřejeme ke konkrétním a kompetentním otázkám, pak jedna informace, chci vás informovat za svou politickou frakci EKR, omlouvám se, že naše skupina vás podpoří podpoří vás a vaši kandidaturu. A pak jedno překvapení pro vás. Žádné otázky. Děkuji. Dobrá, děkuji za vaše vlídná slova a děkuji za to překvapení. To je příjemné překvapení. Děkuji. Děkuji. Eh, já jsem se také eh, zařadila na seznam řečníků, eh, protože paní Jakobsen, Evropský účetní dvůr je v, se nachází v reformním procesu a je důležité, aby všichni noví členové nejenom spolu trpěli tento reformní proces, ale také jej spolu utvářeli. A já bych eh, prosil, abyste opravdu velice aktivně eh, podpořila tento proces. Pokud jde o interní eh, byrokracii v účetním dvoře, tam je toho ještě možné hodně zlepšit. A potom je tady také otázka účasti auditorů samotných na práci účetního dvora. A to je eh, eh, určitě věc, eh, na kterou je třeba se potit. Prostě samozřejmě stálí členové odcházejí, noví přicházejí, čili ať už, koliv, ať už reforma jakoliv pokročila, tak nikdy nevědí, jestli budou moci i dokončit úplně. Takže proto je důležité, abyste i vy podpořila tuto tyto reformní procesy. To je první prozba. Druhá prozba. My eh, vidíme, že eh, účetní dvůr nám letos předloží 35 eh, zvláštních zpráv. Ještě ani nevíme, kdo je všechno bude číst. A, a, samozřejmě ta otázka rychlosti je velice podstatná. V jakém rytmu budou k dispozici a jak budou užitečné. Já jako zpravodajka pro rozpočtové nařízení jsem teď proboxovala eh, pozměňovací návrh, který stanoví, že komise má 6 týdnů eh, eh, na odpověď a úřední dvůr 13 měsíců. A teď jde o to, aby to bylo respektováno. A každopádně by bylo důležité, aby těch 13 měsíců jste nebrali jako, nej, jako spodní hranici, ale jako horní hranici. Nikomu, um, nikoho tady nebudeme pohlavkovat na nedodržení, ale um, Eh, ta disponibilita je důležitá. Ty historické eh, eh, zprávy, jsou, které, na které už napadl předloňský sníh, jsou samozřejmě zajímavé pro historiky, ale ne pro nás úplně. Čili my se potřebujeme zabývat aktuálními tématy, takže vás poprosím o vaši podporu a každopádně potom se budeme bavit o konkrétních případech. Děkuji. Thank you, Chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Pokud je o ten reformní proces, ano, tam mohu prostě říct ano. Rozhodně bych se ráda do té reformy zapojila a ráda bych ji co nejlépe podpořila. Protože si myslím, že ta agenda změny je nezbytná pro auditorské instituce, aby se vylepšily jejich postupy, aby se zvýšila kvalita zpráv a myslím, že tady mohu využít své zkušenosti z nejvyšších auditorských úřadů. Tam jsme prošli několika změnami a několika reformami, kdy jsme se snažili zabývat našimi procesy a naší kvalitou a já myslím, že k tomu bych mohla přispět. Pokud jde o rychlost zpráv a časový rámec, tady také využij své zkušenosti z nejvyšších auditorských úřadů v účetním dvoru aby byly zprávy včasnější, flexibilnější a aby informace z těch zpráv přicházely včas, protože chápu, že když musíte čekat skoro dva roky na nějakou zprávu, tak je to dlouho. Takže se vynasnažím ovlivnit tyto procesy a tyto postupy na základě svých zkušeností z Národního auditorského úřadu aby se to zkrátilo. Děkuji. Děkuji, chtěl bych pan zpravodaj se ještě vzít slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě jedna doplňková otázka nebo připomínka. Mluvila jste o úloze nejvyšších auditorských úřadů, o zprávách, o časových rámcích, ale pro mě je důležitá ještě jedna věc – jaká je skutečně úloha nejvyššího auditorského úřadu, když je ten členský stát také členem Evropské unie. Chci zmínit jeden případ, ke kterému došlo před pár měsíci. Výbor KONT neudělil absolutorium jednomu projektu, kde účetní dvůr také vydal zprávu, kde ten projekt kritizoval, informoval o nedostatcích, o nesrovnalostech, o dopadu tohoto projektu. A my jsme proto řekli, nebo navrhli výboru kont, že nemá udělit absolutorium. A odhlasovali jsme to. Ale na plenárce většina poslanců Evropského parlamentu bez diskuze absolutorium udělila. Já myslím, že v takových případech eh, je také důležité, aby účetní dvůr zasáhl, aby se ozval, aby řekl, proč jsme vlastně tady, proč vydáváme zprávy, když se pak nikdo podle toho nechová. Já vím, že je to citlivá otázka, ale opravdu si myslím, že i Evropský účetní dvůr musí každý den bojovat o svou pozici, aby byl uznáván jako důležitá instituce. Ne, aby stál někde v pozadí a byl ve výboru KONT, ale aby byl také eh, seriózním partnerem Evropské komise a Evropského parlamentu. Když nastávají takové situace jako v posledních měsících, je potřeba ozvat se. Děkuji. samozřejmě eh, automatické. Eh, co má eh, účetní dvor dělat? Parlament je politický orgán. Chcete ještě několik slov závěrem? Tak každopádně děkuji. Děkuji vám tady za to slyšení, které jsme tímto ukončili. Já vás poprosím všechny, aby všichni, kromě členů poradců a členů sekretariátu, opustili. Nejste jinde než v parlamentu. Eh, takže můžete si tady všechno nechat eh, ležet a já se postarám o to, aby vám tady nic nezmizelo. A poprosím vás eh, teď, abyste všichni opustili sál, to tady nemáte co dělat co nejrychleji a my si teď tady za 10 minut vyhodnotíme to. Kandidátku, děkuji.